Příslušné litevské úřady mě zaslali žádost o to, abychom zbavili parlamentní imunity pana poslance Viktora Uspaskyše v rámci soudního řízení, které probíhá u Krajského soudu ve Vilniusu. V souladu s článkem 6 odstavec 2 jednacího řádu předávám tuto žádost právnímu výboru, který je příslušný v této věci. Dostal jsem od skupin EPP několik žádostí o změny v parlamentních výborech a v interparlamentních delegacích. Seznam těchto nominací je uveden, nebo bude uveden v zápisu tohoto zasedání.